Dámy a pánové, začněme tedy. Velmi se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě, byl jsem na místě, ale bohužel ve špatné místnosti. Byl jsem dokonce i v jiné budově. Takže pojďme začít bez eh, dalšího spoždění prvním bodem našeho dnešního jednání je eh, schválení programu dnešního jednání, pořadu jednání. Chtěl by někdo něco změnit? Ne, v tom případě to považujeme za dané a můžeme tedy přejít k druhému bodu, což je schválení zápisu ze schůze minulé. Má někdo nějaké um, návrhy na změny? Ne, v tom případě to je také eh, schváleno. Pojďme tedy ke sdělení předsedkyně. Kromě toho tedy, že už jsem oznámil, že jsem přišel pozdě, tak e, nemám nic jiného. Pojďme teď ke čtvrtému bodu, což je důležitá zpráva o provádění společné bezpečnostně obrané politiky. A dovolte, abych hned předal e, slovo Arnoldu Danšánovi. Děkuji, pane předsedo. Cílem samozřejmě není přečíst zprávu nebo znovu tu zprávu tady procházet. Myslím, že všichni se s ní seznámili. Chci jen říci, jak jsme na tom s pozměňovacími návrhy k této zprávě. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval různým stínovým zpravodajům, kteří velmi užitečně přispěli k obohacení této zprávy. Měli jsme podle mě velmi přínosné schůzky, takže děkuji panu Pikulovi, panu Radošovi, panu Van Ordenovi a paní Sebalos, Sebajos, která tedy velmi užitečně také přispěla k obohacení této zprávy. Bylo předloženo 160 pozměňovacích návrhů, já jsem část z nich, malou část z nich, združil do sedmi kompromisních pozměňovacích návrhů. Zdá se, že nepůsobí větší problémy. Potom samozřejmě se jednotlivé frakce vysloví k těm individuálním pozměňovacím návrhům při zachování své politické svrchovanosti. Ty návrhy podle mě odrážejí velmi dobře filozofii této zprávy. Mezi dvěma evropskými radami, které jsou věnovány obraně, to znamená prosinec 2013 a červen 2015, ve velmi znepokojivém kontextu v oblasti bezpečnosti a obrany, protože, jak se říká ve zprávě, myslím si, že už od začátku existence této společné obrané bezpečnostní politiky, to znamená už 15 let, eh, se naše bezpečnostní situace neprezentovala takto špatně. Takže si myslím, že je opravdu vhodné vyslat signál na jedné straně kritický, protože zdaleka nedodržujeme závazky, které byly přijaty kolektivně na úrovni rady. A pak je zde také konstruktivní aspekt s celou řadou návrhů, jak racionalizovat, racionalizovat naše závazky. Pak jsou zde samozřejmě odlišné přístupy jednotlivých politických frakcí ohledně toho, jak dalece by se měla Evropská unice, unie angažovat. Nikdo nemůže popřít, eh, že vynakládané úsilí v současné době není na dostatečné úrovni, především na operační úrovni. Je třeba racionalizovat eh, to, co existuje z hlediska rozpočtového, logistického i strategického, abychom si dobře stanovili priority a abychom si jasně řekli, kde bychom měli zasahovat a kde ne. Takže velká většina pozměňovacích návrhů je v souladu s touto filozofií, samozřejmě s těmi jednotlivými odstíny, které jsou typické pro politické frakce. To je pro dnešek z mé strany vše. Já doufám, že hlasování v AFETu, které by mělo proběhnout ve Štrasburku v březnu, proběhne tak, že už budeme mít připravený konsolidovaný text Mám ještě jednu formální připomínku, která souvisí i s obsahem. Já jsem nechtěl v této chvíli přijímat pozměňovací návrhy k prvním odstavcům. To jsou úvodní odstavce, které nastolují tuto filozofii. Já jsem k tomu nechtěl přijímat pozměňovací návrhy, které zacházejí příliš do podrobností. Vím, že někteří kolegové chtěli možná trošičku více hovořit o teroristické hrozbě, o ukrajinském konfliktu. Já jsem to tam formuloval trochu obecně. Já si myslím, že cílem této zprávy není hovořit o jednotlivých krizích do detailu. Je to globálně politika obrany. Děkuji. Herzlichen Dank. Der erste Kommentar. Děkuji. První komentář za SAD, pan Picula. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, hlavně zpravodaji za velice konstruktivní spolupráci. Eh, myslím, že nám předložil velice dobře strukturovanou, velice komplexní zprávu, ze které vyplývá více otázek než odpovědí. Eh, většina těch poznacích návrhů se, se dostala do kompromisních návrhů. Jsem velice rád, že eh, se do této zprávy dostaly také připomínky eh, členů mého, mé frakce. Mám ještě několik poznámek, které si myslím, že mohou přispět ke kvalitě této zprávy. Myslím, že můžeme souhlasit s tím, jakým způsobem je hodnocena současná situace, jak se se hovoří o hrozbách, vzhledem k tomu, eh, že se jedná o dlouhodobě existující eh, hrozby, ale také nové eh, hrozby. Bohužel celý ten, celé to prostředí bezpečnostní je velice nejisté a nebezpečné, proto je potřeba se soustředit jak na interní, tak na externí bezpečnostní politiku a také na bezpečnost kyberprostoru. Kromě toho bych chtěl říci, že se mi eh, líbí také eh, v odstavci 11 velice vyrovnaně eh, popsanou situaci týkající se misí. Hovoří se zde také o potřebě zlepšení řízení práce tak, abychom měli kapacity, které by umožnily reakci na celé spektrum těchto problémů. Odstavec 18 je teď dobře vyrovnaný také Týká se to těch vojenských misí. Je, myslím si, že Evropský parlament by měl vyzvat eh, všechny k tomu, aby se více eh, zúčastnili a aby přispívali většími částkami také eh, na naši činnost. Myslím si, že zbývá jediné dilema a to souvisí s naší politiky a jakým způsobem bychom měli, jak, jak ambiciozní bychom měli mít uh, Eh, také eh, v našich činnostech ve srovnání také s činností NATO. To se týká odstavce 33. Ehm, eh, otázka je, jak tyto dvě organizace, jakým způsobem bychom mohli zvýšit alokaci financí s tím, že bychom zvýšili také přitom transparentnost tohoto systému financování Chtěl bych poděkovat ještě jednou Arnoldovi za jeho práci, chtěl bych poděkovat také všem dalším kolegům za to, že vypracovali tuto velice dobře strukturovanou zprávu, kterou já plně podporuji. Děkuji. Thank you. From, um, Alde. Děkuji za Alde, pan Nat. Děkuji. Děkuji. Já zde zastupuji pana Radoše a mám i pár osobních poznámek. Pan Radoš, který je stínovým zpravodajem, říká, že ten text je konsensuální a vyvážený. A já ho také považuji za vyvážený, ale mám zde jednu výjimku, na kterou bych chtěl upozornit. Dokud nebudeme mít jasně definovanou vojenskou akci v terénu, které se, na které se nebude podílet pouze Velká Británie a Francie, tak se budeme pohybovat na úrovni retorických prohlášení. Mě překvapuje, že se tady hovoří o tom, že Mali je úspěch, když po roce tréninku jsme nebyli schopni tam vyslat žádnou jednotku, která by byla schopna působit v terénu. A trénují se pouze v defenzivních činnostech. Každý voják vám řekne, že toto je nesmysl, není možno dělat takovýto defenzivní výcvik. V každém případě já si tyto výjimky udržím, protože pokud členské státy nemají jasně definovanou vojenskou strategii, tak budeme záviset eh, na francouzské a britské vojenské strategii a vojenské eh, snaze a my ostatní budeme dělat to, co děláme dosud, to znamená nic. Um, I have to apologize. Um, ECR would be formally first speaking before. Uh, EKR uh, by uh, měl hovořit dříve, ale teď tedy s tím předám slovo Jeffreymu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já tedy žiji vždycky v naději. Já si nemyslím, že by ta zpráva byla tak špatná, jak mohla být původně. A takže i já bych chtěl eh, poblahopřát pravodaj. Myslím si, že postupně si uvědomujeme, že eh, skutečně je tady velice dobrý eh, základ té naší společné politiky. Chtěl bych Eh, i, i když myslím, že má pravdu kolega z Alde, že hodně toho je retorika. Ty krize, ke kterým dochází eh, jak v východní Evropě, tak na střední východě, tak eh, to upozorňuje na to, že je tady určité rozdělení mezi evropskými spojenci a transatlantickými spojenci. A je jasné, že všichni musíme své obrané povinnosti brát velice vážně. Uh, Hovoří se hodně o tom, že členové NATO by měli eh, <clears throat> věnovat 2% svého rozpočtu obraně. A myslím si, že toto je skutečně minimální povinnost eh, nejde jenom o nějaké věci, které jsou na papíru, skutečně je potřeba věnovat ty peníze na vlastní vojenské schopnosti. <clears throat> v podstatě NATO je jediná organizace, eh, která eh, má eh, své postavení, zatímco naše společná Eh, politika byla v podstatě v klidu po dlouhou dobu. Já doufám, že ta další Evropská rada udělá taková rozhodnutí, která bude znamenat daleko větší soustředění na civilní aktivity, které budou doplňovat vojenské aktivity NATO a všech našich členských států a která také povzbudí členské státy k tomu, aby skutečně se věnovali obraně tak, jak je to třeba. Děkuji. Děkuji paní Lösing tady, myslím, není. Je někdo z GUE, kdo by chtěl eh, převzít její místo? Ne. Eh, paní Sebalians za zelené. Pratar svenska, så ni behöver lurarna. Eh, jag vill börja med att tacka föredraganden för också ett väldigt bra Možná, že bych měla také na začátek poděkovat zpravodaji za uh, Eh, velice užitečné setkání, která jsme eh, měli a kdy se nám podařilo také dosáhnout velice užitečných kompromisních návrhů. Chtěla bych říct si jménem své skupiny, že eh, souhlasíme víceméně se vším, co je v této zprávě. Pochopitelně, že je několik věcí, se kterými neúplně souhlasíme a to asi bych měla také zdůraznit například v odstavci 6 a 25, kde se hovoří o strategické autonomii eh, ve vojenské oblasti a to si myslím, že je velice vágní, eh, možná, že dokonce anarchistický způsob eh, nebo termín, který vlastně odkazuje na tu nukleární zónu. Myslím si, že v naší společné Eh, obraně. Eh, nám jde o to, co je v článku 21 Lisbonské smlouvy, kde hovoříme o rozvoji demokracie, lidských lidských právech a tak dále. Ale autonomie jako taková eh, není, neměla by být tím konečným cílem a jediným cílem. Já bych velice ráda poděkovala panu zpravodaji Eh, za to, že je ochoten eh, odkazovat na tento článek 21. Myslím si, že zatím se nám nepodařilo eh, dosáhnout schody v tom, jakým způsobem budeme hlasovat o této strategické autonomii. Co se týče odstavce článku 11, tady si myslím, že ta formulace je příliš silná ehm, Přesto si myslíme, že zpravodaji se podařilo dosáhnout rovnováhy v eh, téměř celém textu. Pro nás zůstává stále ještě jedna otázka. A sice pokud máme podpořit celou tuto zprávu, eh, tak eh, je potřeba se zamyslet nad tím, těmi dvěma procenty, které se uvádějí pro ten vnitrostátní rozpočet členských států. My se domníváme, že dvě procenta Eh, vlastně neříká moc o vlastní kvalitě obrany, která je tímto zajišťována. Spíš se eh, to zúrazně kvantitativní otázku. Jestliže tedy 2% eh, dobrá, tak to vlastně ale to také povzbuzuje ty obrané složky, aby vlastně utráceli peníze daňových poplatníků místo toho, aby se soustředovali na kvalitu eh, eh, obrany, mohou potom nakupovat, co se jim bude líbit. Víte, že existuje celá řada tanků, obrněných vozů, eh, letadel, které jsou úplně nové a které se nikdy nepoužijí fakticky v praxi. A to si myslím, že je plýtvání penězi daňových poplatníků. Takže já bych chtěla říci, že toto ukazuje, že máme skutečně spíš problém v oblasti kvality a ne v oblasti kvantity. Takže bychom byli rádi, kdyby členské státy skutečně byly eh, schopny eh, se sou, sou, soustředit právě na otázku kvality toho, co nakupují za peníze eh, daňových poplatníků. Další argument, který je možná trošku političtější, je ten, že my se domníváme, že všechny prostředky, které budou navíc, by měly jít na prevenci. Každý rok utrácíme 200 milionů milionů no, eh, euro eh, ročně. Myslíme si, že by to mohlo být méně, kdybychom více spolupracovali a to v celé oblasti obraného průmyslu. Další otázka, kterou považujeme za důležitou, je eh, ve článku 31, kde se nám nelíbí plány na další rozvoj dronů, čili my bychom rádi podpořili poznací návrhy 1, 2, 3, kde se říká, že není potřeba nebo spíše, že tady je potřeba vytvořit legální rámec právě pro nasazení těchto dronů. Je to velice důležité, protože eh, nechceme mít nějaký evropský program dronů, který by znamenal, že jednotlivé členské státy Eh, mohou přispívat k něco, co bude eh, vlastně mimo eh, právní rámec, tak jak se to stalo ze strany Spojených států, například v Afganistánu a v Pakistánu. <clears throat> Děkuji. Já bych možná neměl k tomu teď nic říkat, ale myslím si, že vlastně ten problém souvisí s přímým vysíláním těch dronů. Pan Kilam. Thank you very much. Děkuji. Myslím si, že je velice eh, důležité, důležitá zpráva, také zpráva, která přichází ve správnou dobu. Je to navíc zpráva velice realistická, protože <clears throat> ano, je pravda, že sice nám klade více otázek, než poskytuje odpovědí, ale taková je úloha parlamentu, protože odpovědi musí přijít ze strany členských států a ze strany rady ale naším úkolem je inspirovat eh, naše protěžky k tomu, aby nám tyto odpovědi nabídly. Eh, <clears throat> jedna z těch obav, o které se hovořím, eh, je to, že na prosincové zasedání v roce 2013, že toto zasedání v podstatě nevyústilo v žádné konkrétní iniciativy. Myslím si, že ten, eh, ta, ten základní vzkaz této zprávy spočívá v tom, že žijeme v úplně nové eh, bezpečnostní situaci <clears throat> a eh, že to představuje přímou, přímé ohrožení bezpečnosti Evropské unie jako celku. Další problém, o kterém hovoří všichni kolegové, je otázka zodpovědnosti za bezpečnost, za obranu a také za operace Eurolexu. tak eh, abychom byli schopni eh, rozhodným způsobem eh, se zúčastnit při řízení různých mezinárodních kriz. Finance. Jde tedy o otázku financování, protože právě finan- otázka financování bude i do budoucna otázkou klíčovou. Všichni jsme si vědomi toho, že 2 eh, rozpočtu na obranu, eh, tedy zatím nevyznívala tak, že bychom tedy měli eh, rozpočet na obranu snížit. Je to spíše tedy pozitivní trend. Dovolte mi, abych v tuto chvíli zmínil to, že se musíme více zabývat otázkou kybernetické bezpečnosti tak abychom dosáhli podobné úrovně kybernetické bezpečnosti mezi jednotlivými členskými státy, protože rozdíly mezi nimi jsou stále velmi významné. Musíme tedy posílit naši přípravu v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti. Eh, to je jediný předpoklad pro to, abychom se mohli bránit. Musíme tedy zvýšit naši odolnost a e, připravenost e, Evropské unie jako celku, tak abychom mohli e, čelit rizikům v oblasti kybernetické bezpečnosti a také musíme posílit naši spolupráci s NATO. Děkuji. Thank you. Děkuji. A pan Gáler, prosím. Děkuji. Dovolte mi, abych i já poděkoval panu zpravodaji za zprávu, kterou předložil. Musím říct, že ta e, zpráva dobře zapadá mezi obě rady, které se zabývají obranou a úkolem nás jako poslanců je položit si otázku, e, v jaké situaci jsme čtyři měsíce před tou další radou. Co se stalo s tím, co, na čem jsme se shodli eh, v prosinci roku 2013, co z toho již bylo realizováno, co se teprve realizuje a o čem jsme naopak ještě vůbec nehovořili. Pan zpravodaj tedy uvádí body, ve, která, ve kterých máme i nadále rezervy, to znamená, že musíme vytvářet další tlak. Pokud si vzpomenu na to, že před několika týdny se ještě spekulovalo o tom, jestli eh, tu schůzi odložíme nebo jestli se to bude konat v nějakém menším eh, rozsahu, tak musím říci, že vzhledem ke Eh, situaci, bezpečnostní situaci, kterou kolem sebe máme, eh, to není eh, případná diskuze. Já si myslím, že by se ten summit tedy konat měl. Dovolte mi, abych tedy zmínil několik bodů, které zmínili i kolegové. Já si myslím, že pokud jde o tu strategickou autonomii, to není zaměřeno proti nikomu konkrétnímu. Ale zároveň je to velmi důležitý bod. A to proto, že nemůžeme vždycky vycházet z toho, že eh, budeme moci vždycky využívat zdrojů to, Ať už je to dáno tím, že nám, s námi američané nebudou chtít na všech konkrétních věcech eh, spolupracovat, a nebo proto, že neevropské státy v NATO předloží veto. Máme tu šest států, eh, které nejsou členy EU, jedním z nich je Turecko a vzhledem k politice této země v, eh, s ohledem na Irák nebo na další muslimské země nemůžeme vyloučit, že právě Turecko bude mít jiné představy než my a že my jako Evropská unie následně eh, budeme tím ovlivněni, ovlivněni při využívání zdrojů NATO. Budeme tedy záviset na rozhodnutí Turecka a tím, bychom, tím by se mohlo stát, že bychom zůstali bez zdrojů. Proto si myslím, že právě ta strategická autonomie je takové preventivní opatr, opatření, obezřetnostní opatření pro případ, že bychom nemohli využívat prostředků na to. Jinak se ale domnívám, aby to, co jsme popsali již v dřívějších zprávách, jako nedostatky, jako problémy, eh, bylo by tady dobré, kdyby eh, se nad tím naši šéfové jen nezamýšleli, ale kdyby e, přispěchali i s nějakým řešením, protože pokud jde například o bezpečnost dodávek, tak e, v prosinci roku 2013 se o tom tedy hovořilo e, v tom smyslu, že tady je to bezpečí nebo jistota toho, že když někdo něco má dostat, že to také skutečně dostane. A to samozřejmě pomůže i našim průmyslovým podnikům, protože budou mít jistotu, že má smysl vstupovat do určitého projektu, a dotyčným státům to také zajistí eh, zdroje, které budou potřebovat v určité situaci. To znamená, že je to velmi konkrétní věc a já bych byl rád, kdybychom eh, v tom dospěli k výsledku. Společně eh, s rozpočtovým výborem bychom se měli postarat o reformu atenského mechanismu, protože tento mechanismus brání tomu, abychom eh, efektivně používali to, co máme, protože jsou tu jednak státy, které jsou přetížené a potom eh, státy, které něco mají, ale stoprocentně to nefinancují. Já jsem tedy uvedl příklad Řecka. Řecko má mnoho lodí, mnoho letadel, ale nemají peníze. Pokud si tedy představíme nějakou námořní misi, a pokud by to tedy eh, fungovalo podle eh, stávajícího mechanismu, pokud by tedy zazněla otázka, kdo může pomoci, tak eh, naši řečtí kolegové by se nepřihlásili, protože mají sice lodě, ale nemohli by to stoprocentně financovat. To znamená, že ten atenský mechanismus, kdy každý tady platí procento, které normálně platí do EU, tak by tedy vedl k tomu, že Eh, to, co je potřeba, eh, tady sice je a pan Mogherini, mladí Mogherini se zeptá, kdo se na tom bude podílet. Řekové řeknou, ano, my máme dost lodí, eh, Portugalci také mohou říci, že mají dost lodí, ale zaplatí pouze svůj malý podíl, 2, 3, 4 a ostatní zaplatí zbytek. A Eh, jinak tedy francouzi, eh, jinak by tedy museli eh, francouzi, Němci, Italové přijet se svými loďmi. To, to znamená, že tuto úvahu musíme představit našim kolegům z národních států a musíme je tedy přesvědčit o tom, že je to správná cesta. A musíme do toho tedy vnést, vnést tuto finanční otázku. Děkuji a nyní pan Schaffhauser. Ano, pane předsedo, tři poznámky jménem naší frakce, i když je tedy neformální. První se týká evropské obrany, která má podle nás být založena na subsidiaritě, to znamená roli států, na posilené spolupráci států, které sdílejí společnou vizi neexistuje evropská obraná politika. My z politického hlediska nehovořím o Francii obecně, ale my nezdílíme stejné uh, stanovisko jako Poláci, Litevci, Lotyši, Angličané. Prostě není, neexistuje evropská obranná politika. Další věce, financování, velké pokrytectví, pokud jde o financování. Když nějaká země na sebe vezme zodpovědnost za jiné, jak tady zdůraznil kolega Gáler, tak je jasné, že musí i ostatní přispět. Když se hovoří o evropské obrané politice, tak je třeba, když některá země na sebe vezme společné zodpovědnosti, tak to musí být společné financování. Třetí věc, nezávislost. My jsme pro nezávislou evropskou politiku. NATO pro nás není naším partnerem, navíc se už dnes vůbec nepletí, už to není aliance pro mír, ale aliance pro válku. A také je z velké části zodpovědné za krizi v Evropě, takže my jsme úplně proti. Kdybychom mohli, tak bychom z NATO vystoupili. My jsme proti všem těm odstavcům, které požadují větší spojenectví z NATO. My jsme pro nezávislou Evropu. Myslíme si, že Evropa má právo mít svou vlastní bezpečnost a obranu, protože to jsou její zájmy, nejsou to zájmy Spojených států. Děkuji. Pane Jurek? Pan Jurek, prosím. Děkuji, bardzo, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, svému předřečníkovi pouze říci, že díky NATO nedošlo k válce v Evropě ve druhé polovině 20. století. A mluvit o NATO jako o alianci pro válku, to je rozhodně zcela mimo Kdyby nebylo na to, tak bychom měli válku ve druhé polovině 20. století. Ale chci se vrátit k té zprávě. Musím hovořit tedy o obecných zásadách našeho postoje ke společné bezpečnostní obrané politice, ale pokud má mít rozmluva na toto téma smysl, tak musíme začít od společné perspektivy v otázce bezpečnosti. A proto bych vyzýval k tomu, aby v okamžiku, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, abychom v tom konečném textu zprávy měli odkaz na to, co se dnes týká bezpečnosti našich zemí. Hovořím o pozměňovacích návrzích, které se týkají například ruských eh, nukleárních pokusů a na útoky na země, které nejsou vybaveny jadernými zbraněmi, především ve střední Evropě. Hovořím také o hromadění vojsk na severovýchodních hranicích Evropské unie. Máme-li budovat společnou perspektivu bezpečnosti, tak ta perspektiva musí podtrhovat společné kroky a tyto prvky by měly být v této zprávě obsaženy. Solidarita vždycky spočívá v tom, že všichni podporujeme zájmy toho, kdo je bezprostředně ohrožen. Takový je smysl solidarity. Že vlastně jsme citliví k těm věcem, jsme vnímaví k jeho potřebám, k jeho zájmům. Týká se to také těch úvah na téma spolupráce našich obraných průmyslů. Víme, že Evropa ještě zdaleka nedosáhla jednot hospodářského propojení v této oblasti. A úvahy na toto téma v této zprávě musí vzít v úvahu také podíle obraných průmyslů těch eh, hospodářsky slabších zemí Evropské unie. I tento podíl je velmi potřebný. Byl bych rád, aby ta naše zpráva vyjadřovala solidaritu ve dvou oblastech, to znamená v oblasti spolupráce, ale také v oblasti zaměření se na ty problémy, které tvoří pro nás reálné výzvy dnes a nejen na nějaké mlhavé naděje, že Evropa by v nějakých vzdálených globálních záležitostech mohla hrát nějakou důležitou roli. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Parňo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Blahopřeji našemu zpravodaji Arno Danžádovi za velmi kvalitní práci. Jak už říkala celá řada našich kolegů, už od začátku naší rozpravy. Chci ještě zdůraznit hrozby, které jako Evropská unie pocitujeme v oblasti bezpečnosti. A také chci zdůraznit akce a kroky, které musíme podnikat vně Evropské unie i v rámci Evropské unie, především pokud jde o informovanost. Já si myslím, že v kontextu, který bohužel v současné době známe, musíme trvat na reorganizaci našich eh, evropských služeb bezpečnosti a našich spravodajských služeb, abychom eh, byli schopni prevence, abychom byli schopni předcházet těmto událostem nejen zde na evropském území, jak jsme bohužel viděli ve Francii a v Dánsku, tento rok v lednu, ale i mimo Evropskou unii. Tam, kde působí teroristické skupiny v hojném počtu. Návrh Matea Renciho, předsedy italské rady, vytvořit evropský, evropskou službu, evropskou spravodajskou službu, tak dnes máme čtyři země Evropské unie, které financují spravodajskou službu, která je v úplném zárodku. Já myslím, že za čtyři měsíce bude ten summit, který se bude týkat bezpečnosti a obrany a do té doby si myslím, že bychom měli provést jisté studie, aby ty návrhy, které Mateo Renzi přednesl na Evropské radě, aby dostaly nějaký konkrétní obsah. Chci také říci, že musíme také rozvíjet svůj vztah s Michelem Bernierem, který byl jmenován Evropskou komisí do čela mise pro bezpečnost a obranu. Zde jsme měli s ním nějaké kontakty v posledních hodinách a myslíme si, že ve spolupráci s ním se nám může podařit postoupit vpřed a posílit bezpečnost a obranu na úrovni Evropské unie. So that the... Ano, a tím jsme tady ukončili uh, seznam řečníků a já se ptám pana zpravodaje, jestli se chce vyjádřit. Eh, ano, především děkuji všem za příspěvky, které dobře potrhují to, co jsem říkal na úvod. To znamená zcela konstruktivní přístup, eh, s poznámkami, které mají své opodstatnění z velké většiny. A já respektuji jejich politickou legitimitu. Samozřejmě jsou zde body, s nimiž nesouhlasím. Pan Gáler už to udělal a tím mi vlastně vzal některé argumenty. V našich debatách s Jeffrey Van Ordenem jsme často hovořili o spolupráci EU-NATO. Nebudu to tady všechno opakovat. NATO nechce, nemůže, ani by nemělo dělat úplně všechno. To je pragmatické konstatování nad rámec jakékoliv ideologie. Na to nemůže, nechce a ani by nemělo dělat všechno. I Evropa zde musí sehrát svou roli, ale Teď, jaká to má být Evropa? Evropa složená z několika členských států, Evropa, která dělá koalice ochotných, anebo Evropa, která hovoří jedním hlasem? To je, myslím, skutečná debata. Ale že bychom se vojensky odevzdali zcela do rukou na to to podle mě nemá smysl, protože víme, že jsou zde určitá dějiště konfliktu, kam na to nemůže jít, nebo kde vlastně ani příjemci pomoci by nechtěli, aby se tam na to objevilo pošlete na to do afrického rohu nebo do Mali, no jen si to zkuste. To ovšem neznamená, že bychom v Mali neměli působit nebo v africkém rohu. Michal Gáler velmi dobře zmínil otázku VETA. Šest neevropských zemí jsou členové na to těch eh, ty nejmocnější, ale i další země, které mají jiné zahraniční politiky, které jsou velmi problematické. Michal hovořil o Turecku. Pokud chcete vést operaci v severní Africe, tak v rámci NATO to nejde, protože Turci to budou vetovat. Takže to jsou jednoznačné záležitosti, které musíme vzít v úvahu a které jasně svědčí proto, že Evropa by měla být nezávislá. Ne, že by byla proti na to, ale musí dělat něco jiného. Tak je to napsáno i ve smlouvě a článek 42 je zcela uspokojivý v této oblasti. A to mě také vede k věci, která souvisí se strategickou autonomií. Tento výraz strategická autonomie obsažen v našich zprávách i v předcházejícím volebním období i v tom období předtím. Můžeme říct, že to není argument sám o sobě, ale odkazuje to na něco velmi přesného. Strategická autonomie to je schopnost Evropské unie říci ano nebo ne určitým operacím, u kterých nechce, aby byly vedeny jejím jménem. Pozitivně nebo negativně se může vyjádřit tato strategická autonomie. Negativně Irak, to americké dobrodružství v Iráku v roce 2003. Strategická autonomie znamená říci ne takovémuto dobrodružství. A pozitivní strategická autonomie je jít na místa, kde ostatní kam ostatní jít nemůžou, protože je to tam příliš rozporuplné. A může to být jak civilní, tak vojenská účast. Takže si myslím, že je důležité zachovat tyto ambice. Jsou to tedy spíše ambice než realita, ale my to musíme prosazovat a upevňovat. Je pravda, že je zde problém, pokud jde o ta 2%. Možná vám to připadá divné, ale já vás spíše podpořím. Ten absolutní cíl 2%, jak je oznámen v NATO, to je kvantitativní cíl, který nezohledňuje kvalitativní úsilí některých zemí. A proto Francie vždycky říkala, žádné tabu u těch 2%, podívejme se spíše na to, co se dělá v oblasti investičních výdajů a výdajů na výzkum a vývoj. To je často důležitější než 2% HDP pouze z kvantitativního hlediska, což navíc může vést ještě k chybným interpretacím skutečného úsilí jednotlivých zemí. Když se podíváte, kdo v současné době vynakládá 2% na obranu, tak to rozhodně není ten, který nejvíce přispívá k řešení bezpečnostních a obraných otázek. Takže pan Van Orden paradoxně se svým návrhem se nejvíce blíží tomu dobrému řešení, dává tomu největší flexibilitu a já bych byl pro toto jeho řešení přijmout. Pokud jde o drony, tak všichni sníme o právním rámci pro používání dronu. Já nejsem proto, aby Evropská unie měla svou vlastní legislativu, která by nefungovala mimo EU a kterou by nepodpořil širší právní rámec na úrovni OSN. Takže zde máme určitý ještě časový prostor, protože ty drony a ty programy, které se připravují, budou uskutečněny v průběhu 15-20 let. Takže třeba za 15 let budeme mít drony, které budou schopny provádět takové útoky jako ty americké drony každém případě je to věc, která zatím ještě zůstává sporná. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, pan Kelam je odborníkem v tomto podvýboru. My samozřejmě přijmeme jeho pozměňovací návrh 116, který náležitým způsobem obohacuje náš text. Já jsem příliš nehovořil o tomto tématu, protože jsem věděl, že pan Kelem se k tomu vyjádří. Solidarita mezi kolegy mě vedla k tomu, že jsem ho nechal, aby tento pozměňovací návrh sám představil, protože je opravdu velmi dobrý. Plně souhlasím s tím, co říkal Michal Gáler o financování společné bezpečnostní obrané politiky. To je kritický bod, kde bohužel nejsme schopni rozhodným způsobem postoupit. Předkládáme pozměňovací návrhy, které jdou dobrým směrem, ale víme, že je rada jen velmi těžko podpoří. Ale tak to nemůžeme pokračovat. Ať už jde o atenský mechanismus nebo i o další věci na úrovni kapacit. Mě velmi trápí, že v rámci NATO evropské země budou schopny společně nakupovat materiál, který bude osvobozen od DPH a když by to chtěli koupit tyto stejné země v rámci EU, tak by to nebylo osvobozeno od DPH. To mně tedy připadá zcela neudržitelné, když hovoříme o evropské solidaritě a chceme rozvíjet své vlastní kapacity. K tomu, co říkal pan Schaffhauser. My máme různé náhledy na věc. Já se ale nemyslím, že bychom měli společnou bezpečnostní obranou politiku posuzovat z hlediska subsidiarity. Já si myslím, že texty smluv hovoří jasně, hovoří se o mezivládní teru, takže všichni velmi dobře víme, že rozhodují členské státy. A že nakonec kapacity členských států jsou rozhodující pro jejich volby. Takže otázka subsidiarity vlastně už z definice je zahrnuta do těch témat, která řešíme. Já jsem vždycky trochu překvapen tím, jak se ta vaše politická formace profiluje antiamericky. To je věc, o které bychom mohli diskutovat hodiny a hodiny. Já jen nekývám slepě tomu, co říkají američané, ale myslím si, že vy k tomu přistupujete zase úplně jinak, opačný extrém. Pokud jde o jaderné záležitosti, ano, jsou zde jaderné hrozby na našich hranicích, eh, my je tak vnímáme. Evropská unie nemá žádnou doktrínu, pokud jde o vojenské využití jaderných eh, zbraní. Takže se můžeme odkázat buď na doktrinu NATO, anebo na doktrinu členských států. Proto to tedy vůbec nezmiňujeme v této oblasti, protože se to netýká společnosti bezpečnost, společné bezpečnostní obrané politiky. To neznamená, že bychom to tam do budoucna neměli zahrnout, ale v současné době se Evropská unie tímto vůbec nezabývá. Pokud jde o zpravodajské služby, to byl poslední příspěvek já přiznávám, že mám určité pochybnosti. Ta formulace, kterou použil Matteo Renzi o té evropské v uvozovkách CIA, to je podle mě typický příklad špatné nebo dobré myšlenky špatně použité. Národní zpravodajské služby jsou dobré, efektivní, dobře fungují, jsou zasazeny do legislativního kontextu, který je velmi specifický pro jednotlivé země. To nebrání spolupráci mezi těmito zpravodajskými službami, ta je dobrá, musí být diskrétní, důvěrná, tajná, ale to samozřejmě není samo o sobě šokující. A snaha vytvořit nějakou superstrukturu v Evropě si myslím, že by nepřinesla žádnou větší efektivitu, větší účinnost. Samotné zpravodajské služby ani nic takového nechtějí, chtějí spíše větší spolupráci. Jestli této větší spolupráce je možno docílit prostřednictvím nějaké celoevropské struktury, já si myslím, že ne. Já opravdu si nemyslím, že by to mělo nějaký přínos. My máme Intelligence Center v Bruselu, tam se sdílejí analýzy a rizika, především v oblasti boje proti terorismu. Je to věc, která se hodně rozvinula v posledních letech. Je to platforma pro výměnu a hodnocení rizik, která je velmi zajímavá. Je to tedy dobře zásobováno spravodajskými službami, ať už jde o personál nebo o informace. Já si myslím, že těžko můžeme zajít ještě dále. Protože, znovu chci říci, než získáme nebo budeme sdílet informace, tak je musíme nejdřív získat. A informace se nejlépe získávají v terénu. A tam k tomu mají nejblíže národní zpravodajské služby. To neznamená, že nemůžeme spružnit výměnu názorů, ale já jsem spíše proti tomu, aby byla vytvořena nějaká celoevropská struktura. Myslím, že jsem prošel jednotlivé body a děkuji všem za jejich příspěvky. Um, vielen Dank, uh... Děkuji, pan, pane Arno. Dříve než skončíme, tak si myslím, že eh, to tedy bude důležitý příspěvek našeho výboru eh, k probíhající diskuzi. Eh, někdy mě to tedy připomíná Eh, citát z eh, Mnichovské eh, konference, kde jeden vysoký představitel řekl, že dilema může spočívat v tom, že někteří chtějí bojovat, nechtějí platit a Němci tedy chtějí, mohou platit, ale nechtějí bojovat a Britové nechtějí ani jedno. Uh, já si myslím, že 19. Eh, března by tady zpráva měla být přijata v AFETu. Eh, na první dubnové plenárce eh, to bude přijato, bude se o tom hlasovat, čímž toto téma končíme. A dalším tématem je tady zpráva o misi do Středoevropské Středoafrické republiky. Eh, minulý týden se tedy konala eh, mise do této republiky, Středoafrické republiky, vedla ji naší paní předsedkyně a kromě toho členy mise byl pan, Arn, pan Kabalos, eh, Cebalos, Parno, Denžang, a proto si s velkým zájmem tedy vyslechneme eh, to, co se na misi odehrálo a protože tady není paní předsedkyně, tak slovo dostane pan Danžán. Prosím. Já jsem zrovna hezky rozmluvený, takže budu pokračovat, ale dám i slovo Žilu Parňovi a paní Sebalos, která byla také součástí této delegace, kterou vedla naše předsedkyně paní Fotek a musím říci, že v posledních letech jsem měl příležitost navštívit v podstatě všechny mise operace Evropské unie. Z mého hlediska to byla velmi úspěšná mise, dobře organizovaná naším sekretariátem i delegací Evropské unie na místě, které velmi děkuji za jejich přijetí v té zemi, která je ve velmi smutné situaci. Je to typický failed state, zkrachovaný stát a naším cílem bylo navštívit eh, misi EUFOR a mně to přišlo opravdu velmi efektivně. Já jsem byl při spuštění této operace k této evropské operaci poměrně kritický, ale myslím si, že tato mise splnila svůj úkol. Od eh, dubna roku 2014 eh, cílem této mise bylo zabezpečit určité body, především letiště. To bylo teď předáno silám OSN a potom eh, obvody 3 a 5 Bangi. To byly ty obvody, které byly nejcitlivější z hlediska bezpečnosti. Bylo tam asi 750 lidí v této misi, desíti různých národností, byl tam velký podíl také třetích zemí, Gruzie a Srbska především. Tato mise velmi dobře fungovala. Setkali jsme se s vedením a dalším personálem z této mise a všichni říkali, nebo všichni prokázali velkou profesionalitu a to je typické pro tyto mise, takže já bych chtěl vzdát hold těmto vojákům, kteří se podílí na této misi, dělají dobře svou práci Vedení také fungovalo velmi dobře. To není vždycky jednoduché u těchto misí, které v případě použití síly často vyvolávají problémy. Zde to fungovalo dobře. Návaznost na ostatní síly, které tam byly přítomny, tam byla tedy francouzská síla, francouzská složka, která tam byla vyslána jako první a potom tam byla Minuska také, to bylo asi 10 tisíc lidí, mise OSN. Takže spolupráce s Euforem byla také v této době dobrá. Eufor ukončí svou působnost 15. března. A v souvislosti s tím zde vznikají otázky, co bude dále protože OSN převezme úkoly, které až dosud vykonával EUFOR a pocitovali jsme ze strany místní populace, místních orgánů a také dalších eh, mezinárodních aktérů určitý neklid. Eh, zda OSN, která je tak různorodá, bude schopná provozně se postarat o to, co dělal předtím EUFOR. To je tedy hlavní otázka, která vzniká v současné době. Pak zde vzniká otázka evropského zapojení. Evropa bude i nadále přítomná prostřednictvím mnohem skromnější vojenské mise EUMAM, což má být tedy poradní mise, která má reformovat eh, středoafrické vojenské síly, má pomoci je reformovat eh, bylo velmi obtížné vůbec tuto misi vytvořit. Z těch 60 lidí, které potřebujeme, máme zatím jenom jednu třetinu. A poskytl je v podstatě jen jeden stát, Francie. Takže máme problém tuto misi naplnit. A navíc zde bude také problém, jak to budou vnímat naši středoafričtí partneři i naši mezinárodní partneři. Mají pocit, že ta mise, která bude následovat po Euforu buď bude dělat totéž, co dělal dříve Eufor, anebo to, co dělají naše výcvikové mise v Mali nebo v Somálsku. A to vůbec není cílem, protože když máte 60 lidí, tak si jasně musíte uvědomit, že není v jejich silách, aby vycvičili celou centro, středoafrickou armádu. Takže je zde problém i s vnímáním tedy této mise, s očekáváním. Takže tato mise proběhla úspěšně, abych to schrnul. Vzniká zde několik otázek, um, zda skutečně bylo na Evropské unii, aby odvedla tuto práci. V terénu se říká, kdyby to neudělala Evropská unie, tak kdo jiný by to udělal? Ale to působí skutečný problém, protože i když vám to třeba bude připadat cynické, já si nemyslím, že hlavní zájmy Evropské unie byly ve hře ve střední Africe. Takových států, jako je střední Afrika, je spousta takovýchto zkrachovalých států. Má Evropa skutečně zájem všude působit? To je první otázka. A druhá otázka, kterou si musím položit, i když se na ně rovnou sám odpovím. Tato mise byla z velké části francouzská ve svém složení i ve svém myšlenkovém založení, takže já samozřejmě blahopřeji všem francouzským vojákům, kteří se na této misi podíleli, ale je skutečně udržitelné mít takovéto evropské mise, které jsou v podstatě francouzskými misemi v evropských barvách. To způsobuje také další problémy. Musíme se položit strategickou otázku. To se vrací k těm věcem, o kterých jsme hovořili, rozpočtové záležitosti. Mnoho zemí nám řeklo, že by se rádo účastnilo této mise, ale neměli finanční prostředky. A těm, kteří se zapojili, především Španěle, těm musím poděkovat. Španělské složky odvádějí skvělou práci, potom také Italové a ve třetích zemích, nebo ze třetích zemí, jak jsem říkal, Srbsko-Gruzie je opravdu skvělý příspěvek, i když tedy skromný. Takže já jsem k tomu přistupoval kriticky, ale musím říct, že to byl skutečný, skutečný úspěch. Ale jinak zde vzniká celá řada otázek s takovými to operacemi, jako byla ta ve střední Africe. Děkuji. Má někdo nějaké e, připomínky k tomu nebo poznámky? Já e, toho nemám mnoho, co bych chtěla přidat. E, myslím si, že to vysvětlení bylo skutečně výborné, ale já přemýšlím o tom, že mnoho lidí e, e, se domnívá, také úřady, si skutečně Eh, dělají starosti s tím, co by se stalo, eh, nebo co se stane, až eh, přestane se v tom angažovat OSN. Myslím, že právě tato obava se tady objevuje znovu a znovu. hovoříme o OSN, tak OSN se domnívala, že má dostatečnou kapacitu na to, aby přebrala tuto misi od EUFORu, čili já si nedělám eh, starost tím, že by ta práce, která byla zahájena tam, nepokračovala. Eh, musíme eh, si být vědomi jedné věci, a sice toho, kdy začíná naše mise a kdy končí, kdy ji opouštíme. A možná, že právě při odchodu z dané mise, tak tehdy si musíme klást otázku, co se stane teď. Jestliže chceme udržet stabilitu, jestliže ta situace není stabilní, ale je stabilnější, než když jsme zahájili tu misi, Jestliže tedy eh, eh, bude pokračovat eh, tato zvyšování stability, tak potom je potřeba se také podívat na civilní přístup, na to, jakým způsobem by se měla ta země dále rozvíjet, jak by se měly budovat nové instituce. Čili bylo by nebezpečné zkrátka odejít a nedělat nic jiného. Musíme uvažovat i o budoucnosti, o tom, co bude následovat. A z tohoto pohledu skutečně to, co, to, co bylo dosaženo, tak nebylo promarněno. Ehm, další otázka je otázka, která se týká muslimů. Myslím si, že toto je věc, kterou budeme muset nějakým eh, způsobem o ní uvažovat. Budeme eh, se muset pokoušet dosáhnout určitého usmíření mezi eh, různými skupinami žijícími v takové zemi, nejen z hlediska náboženského, ale i z hlediska etnického. To je ostatně jeden z problémů, o kterých naše hovo- hostitelé hovořili. Jinými slovy, zbývá hodně to ještě udělat v budoucnosti ale eh, nemyslím si, že musíme nutně jít pouze tou vojenskou cestou. Děkuji. Děkuji, pan Arno. Pan Parňo, děkuji. Náš kolega Arno Danžán to skrnul opravdu velmi relevantním způsobem. Pak ještě vystoupila paní Sebados, takže teď mě zbývá jen říci, že musíme mít na paměti, že ta situace ve Středoafrické republice souvisí také s politickým kontextem, který souvisí s terorismem v celém regionu. Nedaleko Bangi, jen 600 kilometrů, se vedou boje mezi Čadem, Kamerunem a Nigerií proti Boko Haram. Šéf generálního štábu francouzské armády nám to říkal. Pár dní před naším příjezdem byli na severozápadě od kamerunské hranice uneseni křesťané, unesli Boko Haram nebo skupiny související s Boko Haram a potom je zavraždili. Takže tím také reaguji na to, co zde říkal Arno Danžan jako první otázku. Je Evropská unie užitečná? Měla by působit v takovýchto operacích? Ano, protože se nejedná pouze o interní záležitost a Středoafrické republiky, je to také otázka bezpečnosti a obrany, která souvisí s celým podregionem a s těmi teroristickými skupinami, které tam působí a ohrožují evropské zájmy, nejen zájmy francouzské. Takže myslím si, že toto je odpověď na užitečnost evropské účasti v této misi. A druhá poznámka, jak říkal už Arno i Bodil, EUFOR 17. března opouští území Středoafrické republiky, aby byla nahrazena, no ne úplně nahrazena, ale po ní nastoupí mise EUMAM, ta tedy poradní mise. Ta středoafrická armáda v podstatě už neexistuje. Je to 8 tisíc lidí, kteří sídlí v táboře v Kasaj, v Bangi a nemají žádné vybavení, žádné zbraně, takže je jasné, že se musíme podívat na to, jakým způsobem můžeme pokračovat ve spolupráci, jak můžeme podpořit restrukturalizaci této armády. Abychom neřekli, teď jsme tady rok pracovali, teď jsme odešli a myjeme si ruce. Ne, tady velmi dobře vidíme, že budoucnost této země souvisí také s naší politikou v oblasti zahraničních věcí na celoevropské úrovni a, jak připomněl Arno Danžan, je to také problém financování. My, Evropa, se musíme také podílet na restrukturalizaci středoafrické armády. I Rada OSN, Rada bezpečnosti si to uvědomuje, že toto se musí řešit na mezinárodní úrovni. A za třetí je také nutné, aby Evropská unie i nadále pokračovala ve své politice humanitární pomoci. To se netýká přímo našeho výboru SEDE, ale zároveň je tedy důležité, abychom poskytovali i dál humanitární pomoc Bodil říkala, že to je populace, která má opravdu velké problémy a my musíme i nadále zasahovat v této oblasti. A ještě poslední věc. Já si myslím, že politicky rekonstrukce tohoto státu na základě lidových konsultací, včetně konsultace o nové ústavě a prezidentské volby, ty by se měly konat eh, původně tedy v srpnu, ale to je období dešťů a navíc je to příliš brzy, takže buď to proběhne na podzim, anebo až na jaře 2016. Ale Evropa se nemůže zdržovat, eh, nemůže zavírat oči před tím, že bude probíhat eh, prezidentská kampaně, protože toto je jeden z pilířů obnovy této země a obnovy bezpečnosti v celém podregionu, především v souvislosti s působením Boko Haram, jak jsem připomněl. A jak jsem říkal, 43 milionů eur na volby. Arno říkal, pokaždé je to stejné, pořád to financuje jenom Francie, dnes je to tedy 19 milionů které jsme zatím tedy v uvozovkách našli, takže to je nedostačující. Je to nedostačující, abychom skutečně mohli pomoci uspořádat tyto prezidentské volby, které jsou eh, nutnou etapou a bude to základ pro stabilitu této země. Ehm. Děkuji. Pane Náte, rád bych pouze připomněl, že tu máme hosty z Eurokorpu, to znamená, že prosím o krátké připomínky, příspěvky. Děkuji. Republika Centroafrikana. Středoafrická republika neexistuje. Ta mise v Bangi je mise, která má zabránit tomu, aby se z Bangi stalo centrum destrukce a masakru hovořit o Středoafrické republice a o obnově její armády, já si myslím, že hlavně bychom měli obnovit eh, ne národní konsensus, ale mezikmenový konsensus, abychom vůbec mohli začít hovořit o armádě, o tom, kdo bude tvořit eh, armádu. Celá východní oblast eh, od Darungy až po Bangi je mimo veškerou kontrolu ta západní oblast je něco jiného, ale také není úplně pod kontrolou. Takže hovořit o volebním procesu, o prezidentských volbách, o nějaké politické struktuře, když sociální a národní struktura v podstatě neexistuje, to znamená, že jsme spokojeni sami se sebou a přitom vytváříme prázdnou strukturu, která vůbec ničemu v praxi neodpovídá. Prezident Bosise byl podporován Čadem, a potom ho také čat zničil. Prostřednictvím procesu, který probíhá v celé východní části země, tam měli dost té hegemonie místních kmenů. My si myslíme tedy, že otázka není obnovení země, ale obnovení minimálního národního koncensu. Abychom mohli obnovit armádu, tak musíme vytvořit ten konsensus, konsensus, který vytváří stát. A v tomto smyslu prezidentské volby, to je jen takové hezké metafyzické cvičení, které vůbec nesouvisí s realitou v terénu. Děkuji, milí kolegové, a tím tedy uzavíráme tento bod našeho dnešního programu a jménem našeho podvýboru sede, co Nejsrdečněji vítám pana generálního poručíka Buxenschmidta, velí, velícího generála z Eurokorpu. Náš výbor po dlouhá léta pojila s Eurokorpem velmi těsná spolupráce a proto tedy začnu eh, krátkou otázkou. Pane generále, v současné nestabilní situaci by nás samozřejmě velmi zajímaly vaše názory a vaše komentáře eh, ke stávajícímu eh, jednání o evropské obraně a bezpečnosti. Eh, a to především proto, že Eurocorp bude brzy účasten první eh, důležité mise. Bude to v létě tohoto roku a bude to tedy tréninková eh, výcviková mise v Mali. Je to tedy první důležitý krok mohli bychom tedy využít ty, eh, to mnohostrané sídlo Eurokorpu já si tedy myslím, že v tomto smyslu je to velmi důležitý krok v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Eh, spole- s vaší misí a s Eurokorpem vůbec se pojí velká očekávání. Je eh, tedy důležité, abychom dostáli výzvám a já vám v tuto chvíli předávám slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, členové tohoto podvýboru, dobrý den. Já jsem generální poručík Busenschmidt. Nejsem Němec, jsem Belgičan. Často si mě pletou, protože mám tak německy znějící jméno. Navíc mám stejné barvy jako na německé vlajce, ale v jiném pořadí Často mě říkají třeba ve Štrasburku, mluvíte výborně francouzsky na Němce. Dovolte, abych poděkoval za pozvání, kterého se mi dostalo. Ne, každý den může eh, velitel Eurokorpsu hovořit před europoslanci. Takže já musím říci, že dnes eh, tady vystupuji opravdu svým jménem jako aktivní voják už více než 40 let. Mám za sebou šest velitelských misí na pěti různých úrovních, mám určitou operační zkušenost a také zkušenost eh, ze střední Afriky. Jsem tedy voják a ne politik, takže nemám mandát, abych hovořil o politických otázkách, ale Eurokorps to je atypická struktura, která má svou vojenskou složku, ale i politickou složku, k tomu se vrátím a je tedy jasné, že i když my vojáci přemýšlíme o vojenských věcech, tak nám nebrání pokoušet se pochopit také politické otázky a snažit se ovlivnit v této oblasti rozhodnutí. Já jsem chtěl začít takovým eh, představením Eurokorps jako takového a potom bych uvedl nějaké osobní názory na eh, evropskou bezpečnost a obranu, ale obrátím to, začnu hovořit o otázkách, které se spíše týkají vedení, co a proč, a potom teprve přistoupím ke slideshow, kde objevíte konkrétnějším způsobem Eurocorps a tam budeme spíše hovořit o tom, jak, tedy o té zprávě. Na úvod tedy pár osobních poznámek evropské obraně. Omlouvám se, že budu trochu obrazoborecký, ale určitě neočekáváte, že to bude briefing pro média. Chci připomenout, že evropský potenciál vojenský existuje, je poměrně velký, ale upadá. My jsme se zmiňovali o těch dvou procentech HDP. V některých zemích to rozhodně není 2%. Belgie rozhodně není tedy v čele peletonu v této oblasti. A to, co mě znepokojuje v tom systematickém rozbíjení vojenského potenciálu v Evropě je, že pro zničení nebo zrušení něčeho stačí jeden podpis, zatímco pokud chcete něco vytvořit, tak potřebujete pět, deset podpisů. Že vidíme, že naše země eh, systematicky rozbíjejí naš, naše vojenské nástroje. Všichni vědí, že ten rozhodovací proces v Evropské unii je těžkopádný a složitý, v některých případech eh, může být dokonce obejit. V roce 2003 operace Artemis eh, na severovýchodě Demokratické republiky Kongo eh, v regionu Bituri. Tam jsme vytvořili operaci především tedy za přítomnosti Francie u pozemních jednotek a potom Belgie lékařské týmy a strategický transport. Velmi rychle jsme tedy vytvořili tuto misi a byla velmi úspěšná, takže to je důkazem toho, že i Evropská unie je schopna vést bitevní mise v terénu. Evropský konsensus, celoevropský konsensus samozřejmě funguje jako brzda toho rozhodovacího procesu. Já se potom zmíním ještě o otázce zájmu jednotlivých zemí, ale je jasné, že v instituci, která má jedna, tedy 28 členů, tak je relativně složité dosáhnout konsensu. V Eurokorpsu máme pět, vlastně šest eh, zemí a už tam je složité někdy dosáhnout konsensu. Takže si dokážu představit, že tady v parlamentu Združit 28 států nad společným projektem, to je někdy nepřekonatelná výzva. Otázka politické vůle mě velmi znepokojuje. Já to nekritizuji, já to jen konstatuji jasné, že v rámci Evropské unie Je zde určitá slabost, pokud jde o přijímání klíčových rozhodnutí. Tento nedostatek politické vůle, to je má politická osobní analýza, vyplývá také z určité evropské kultury, která vede k tomu, že Evropa je především zaměřena na diplomatické otázky, rozvoj, financování a tak dále. A já musím citovat úryvek z knihy, kterou napsal Hubert Vedrin, ať se vám líbí nebo ne, myslím si, že je to dost zajímavé, říká, evropské národy chtějí věřit od dru- o konce druhé světové války, že použití síly je překonáno. Bylo by to dobré, ale mílí se. Toto vnímání světa, specifické pro Evropany, dvoubarevným způsobem, kde na jedné straně jsou ti hodní, kteří chtějí dobro, a na druhé straně ti zlí, státy, armády a tak dále, anebo západ proti zbytku světa, to je věc, která je trochu infantilní a mentálně a často diplomaticky nás to paralyzuje. Podle mě tato nereálná politika moralistická, se spíše blíží cynismu než realismu a je bezmocná a vede nás k tomu, že doufáme v nemožné věci. Konec citace. Důvod, proč nemáme evropskou obranu, je možná ten, že nemáme společnou vizi zahraniční evropské politiky. Je to způsobeno různými faktory, já o tom nebudu hovořit příliš dlouze, ale je jasné, že zde není konsenzus, především pokud jde o životní zájmy a o hrozby. Nežádejte po Polsku, aby ke Středoafrické republice postupovala, přistupovala stejně jako Francie, nebo aby se Španělsko dívalo na Ukrajinu stejně jako po pobaltské země. Je tedy jasné, že náš evropský vesmír na strategické úrovni je velmi složitý a je těžké dosáhnout globálního konsensu, pokud jde o hrozby a životní zájmy. Už se to zde uvádělo, když jsme hovořili o problémech mise v Mali. Úroveň našich ambicí je relativně nízký. Ta mise v Mali je výcviková mise, původně tedy defensivní mise, to je pravda. Já si myslím, že bychom neměli být už od začátku příliš ambiciozní. Budu vycházet ze své skromné zkušenosti při rekonstrukci armády v Demokratické republice Kongo. Musíte začít od začátku. A pokud máte místní síly, které jsou schopny vést defenzivní obrané mise, tak teprve potom na základě toho je můžete naučit eh, vést útočné mise. Takže já plně podporuji to, co říkal pan Danjan, když hovořil o působnosti francouzských sil v Sangaris. Vy se nedokážete představit, v jakých podmínkách, bezpečnostních podmínkách, logistických podmínkách oni pracují. Opravdu klobouk dolů. Další aspekt, který mě znepokojuje, když eh, zvažuji otázky evropské bezpečnosti, mám velmi jasný pocit, že evropský občan není vzdělán. Není vzdělán a tím pádem je obětí falešného pocitu bezpečnosti v rámci šengenského prostoru někdy se stane, že uvnitř něco vybuchne. Vzpomeňte na Kodaň nebo na, Pabří, na Paříž, ale za 14 dní to zase všechno utichne a evropský občan se vrátí ke svému konzumnímu způsobu života. Takže není zde žádná kultura z hlediska obrany, protože evropští občané si neuvědomí hrozby, které nad nimi visí. A přesto tyto hrozby existují. A já se obávám, že k probuzení dojde pouze v okamžiku, kdy my jako evropští občané ve všech evropských zemích uvidíme, že naše životní zájmy jsou neustále ohrožovány. Například krach na burze nebo řetězové atentáty v rámci šengenského prostoru nebo systematicky ohrožované naše hospodářské zájmy v zahraničí nebo naše informační sítě, které budou neustále ničeny kybernetickými útoky nebo konvenční vojenské hrozby. Podívejte se, co se děje na východ od Evropy. My jsme si naivně mysleli, že už nikdy nebudeme muset eh, plánovat žádný scénář bitvy o vysoké intenzitě. Já se obávám, že tomu nejsme daleko. A potom nekontrolované migrační toky. To je také velmi destabilizující faktor. Prostě ty miliony lidí, kteří k nám směřují z jihu. Nic se neříká, že se zastaví tento fenomén, protože demografie, demografie v Africe se rozvíjí opravdu velmi rychle. Hovořili jsme také o roli NATO této oblasti já mám poněkud smíšený postoj, protože využití struktury nebo struktura, kterou využívají jak na to, tak EU, to je OSN a já vím, že na to tedy není všelékem, s tím souhlasím. Myslím si, že je nebezpečné delegovat naši bezpečnost Severoatlantické alianci. Američané nebudou do nekonečna podporovat evropskou obranu, nebudou se nadále starat o naši vlastní bezpečnost. Možná přesměrují své prostředky a zájmy směrem k jiným regionům, Asie, Indie, co já vím. Takže ta americká pomoc, pomoc NATO, možná bude postupně klesat a američané, kteří jsou hlavními představiteli to nás vyzvou k tomu, abychom převzali do svých rukou svou vlastní bezpečnost. Takže já se připojuji k těm z vás, kteří říkají, že Evropa by měla mít určitou strategickou nezávislost. Nemůžeme se nadále domnívat, že se na to bude nadále starat o vojenské záležitosti a Evropa o civilní záležitosti. Tak to nejde. Zajímavý bod. Všechny mise všechny mise mají vojenskou složku a určitě i civilní složku. Nesmíme zapomínat, že jakákoliv zahraniční mise by měla spočívat na klasickém pilíři 3D, to znamená obrona, rozvoj a diplomacie. Nevedeme nikdy pouze vojenskou misi, stejně tak jako nevedeme někdy pouze diplomatickou misi. Příklad, který jsem uvedl před chvílí. Demokratická republika Kongo. Já jsem se tam staral především o restrukturalizaci konžské armády. To je samo o sobě dobrá věc, ale muselo to jít ruku v ruce s diplomatickou misí a také způsobením v oblasti rozvoje. Jako každý voják, já bych radši nebojoval. Ale myslím se, že se nesmíme nechat ukolébat iluzemi. Neexistuje soft power bez strong power. Pokud bude Evropská unie i nadále delegovat svou obranu na NATO a bude se snažit opírat pouze o soft power nebo o smart power, tak si myslím, že jednoho dne budeme stát před problémy. To je tedy pár velmi osobních poznámek k evropské obraně. Nemyslím si, že bychom to měli považovat za pouze pesimistické konstatování. Jsou zde věci, které bychom si možná měli přežvíkat eh, a uplatnit později. Druhá část mého vystoupení velmi stručně vám představím těleso, kterému velím od 28. června 2013 a který opustím 20. 7. července 2015. Nejdříve vám ukážu, že Eurocorps je nástroj, který je srovnatelný s jinými generálními štáby združenými v NATO, ale je také alternativní a velmi specifický a dospěl k mezníku ve své existenci. Velmi schematicky tato mapa združuje těch devět generálních štábů, které jsou zároveň členy NATO. Nebudu hovořit o všech, ale pokud se na to podíváme, tady máme tak máme Štětin, Polsko, potom Řecko, Turecko, Itálie, Španělsko, tady v centru Eurokorps, francouzské jednotky a německo-nizozemské jednotky, takže devět generálních štábů ozbrojených složek. Co to znamená? Nesmíme to směšovat. Je to vlastně zděděno a z ze studené války před 25 lety. To byl orgán, který byl schopen vést velmi intenzivní operace se 60 tisíci muži. Dnes už to tak nevypadá, žádná evropská mocnost není schopna postavit 60 tisíc mužů, dokonce i koalice by měla problém postavit 60 tisíc mužů. Generální štáb ozbrojených složek je taková struktura, která velí a která je schopna vést eh, globální operace, vojenské operace v poměrně složitém prostředí. Takže tak se musíme k tomu stavět. Toto v současné době znamená. Mám velmi rád tuto fotografii. To je vesnice Eurokorps před eh, několika lety. Také vidíte, to je ten náš, já bych tak řekl, kempingový materiál, který je v našem vlastnictví v Eurocorp. Téměř všechno, co tam vidíte, patří Eurocorp a umožňuje to postavit generální štáb, který je skutečným městem. Ty tři vlajky, které tam vidíte, připomínají, že Eurocorp je strukturou, která je tedy původně evropská, vznikla před 23 lety jako nástroj Evropské unie. My předchůdci rychle pochopili, že je třeba dát jej také k dispozici NATO a velmi rychle jsme podepsali dohodu. A potom je zde také vlajka Evropské unie, protože všechna, všechny mise svěřované Eurocorp, tedy by měly být vedeny také pod hlavičkou Spojených národů. Jsme tedy velmi zkušení už od svého vzniku. Jsme vedli čtyři velké operace v zahraničí. V roce 98 to byla mise v Bosně a Hercegovině, KFOR 3 v Kosovu v roce 2000. Velili jsme také misi ISAF 2004-2005 v Afganistánu a také jsme měli 300 lidí v roce 2012 znovu v Afganistánu v různých strukturách a mezi tím jsme dvakrát byli certifikováni na to jako NATO Response Force, což je tedy označení, které nám dávalo velkou zodpovědnost. Velmi stručně. Eurokor je tak specifický především kvůli tomu, jak vznikl před 22 lety na základě francouzsko-německé brigády, která pořád existuje a generální štáb tedy sídlí pořád ještě v Německu, takže prezident Mitterrand a kancléř Kohl vlastně založili Eurokorps a doufali, že to bude takový základní kámen vznikající evropské obrany. A další věc je, další specifikum je to, komu jsme podřízeni. Já jako šéf bych měl zodpovídat pouze jednomu šéfovi, ne, jednomu nadřízenému. To bohužel není můj případ. Mně velí společný výbor, což je nestálý orgán, který je složen z šéfů obrany z nejvyšších eh, vojenských úřadů a politických ředitelů zahraničních oddělení rámcových národů, rámcových států. V současné době jich pět, brzy jich bude šest, takže já mám teď šest, tedy, tedy deset šéfů a můj nástupce jich už bude mít dvanáct, což ty věci ne vždycky zjednodušuje, ale musíme si s tím poradit. Třetí věc, proč Eurocorp může být považován za jedinečný generální štáb, je, že my se řídíme Štrasburskou smlouvou, která dává veliteli Eurocorp z právního i finančního hlediska poměrně širokou autonomii, že když něco nevíde, tak mě prostě mohou zavřít do vězení. Tento slide proběhnu rychle, jen chci říci, že na vrchu tam vidíte ty mé šéfy, společný výbor a mezi tím společným výborem a Eurokorpsem jsou takzvaná řídící, řídící subjekty, takže ty každodenní věci nejsou opravdu jednoduché, ale zvládáme to. My působíme ve Štrasburku, to všichni znáte. Nejsme daleko od evropských institucí a jsme také spojeni s akademickými orgány jako Národní škola administrativy ENA a Institut politiky, což nám umožňuje mít velmi zajímavé výměny a realizovat s nimi situace, které jsou přínosné pro obě strany. Struktura Eurocore velmi rychle. Vy mi řeknete, kde jsou vaše jednotky. Já nemám jednotky. Žádný velitel ozbrojených složek nemá jednotky. Já mám generální štáb, to je asi tisícovka mužů a žen, ať už vojáků, anebo civilů, včetně podpůrné brigády. Takže ty síly, které se v případě tedy potřeby dají k dispozici Eurokorps, tak ty jsou vždycky sbírány případ od případu. To je vždycky achilová pata při tom rozhodnutí, které je třeba přijmout eh, v rámci realizace nějaké operace. Takže ty velitelské struktury existují, jsou tedy pravidelně trénovány, ale máme vždycky problém nabrat ty síly, které potřebujeme. Takže dvě zakládající země, Francie, Německo, rychle se k tomu přidalo Španělsko, Belgie, Lucembursko, Polsko tam bude od roku 2016, od prvního první, to bude šestý rámcový stát. A jsou tam nějací, tady nějací Poláci? Výborně. Takže rád bych vám řekl, že jsme velmi rádi, že zde budeme mít eh, také polské zástupce, protože přinášejí alternativní vojenskou kulturu a obecně jsou velmi kvalitní, takže děkujeme Polsku. Máme také tři přidružené státy, které mají k dispozici omezená práva. Máme eh, dva eh, Italy, tři Turky a dva Řeky. A velmi dobře to tam funguje mezi těmi Turky a Řeky. Účast. Tady vidíte, že každý národ, eh, každý stát přispívá svými prostředky. Belgie poskytuje 151 lidí. To je poměrně velký příspěvek. Vpravo dole vidíte americkou vlajku, i když je to tedy evropská struktura. Nejsem tedy schizofrenní, ale bylo by dobré, abychom měli vždycky americkou vlajku, abychom díky američanům měli další vstupy směrem tedy ke složkám NATO a také k americkým složkám, především pokud jde o struktury výcviku. Organizační struktura. V současné době je nás šest generálů v Eurocorp. Já jsem Belgičan, pak zde máme Španěla, šéf generálního štábu je Francouz a má pod sebou tři brigádní generály, dalšího Belgičana, Poláka a Němce. Takže to velmi dobře ilustruje rozdělení moci v rámci Eurocorp což je jediný generální štáb ozbrojených složek, který je skutečně mnohonárodnostní ve svém každodenním fungování. Další zajímavý bod, než přejdeme k dalšímu slajdu. Doufám, že od července tohoto roku konečně budeme mít politického poradce v naší struktuře. Eurocorp je nejen vojenskou, ale také politickou organizací, proto je tedy tato pozice politického poradce velmi důležitá. Tady žádné další podrobnosti, zapamatujte si jen, že každé dva roky se mění těch šest generálů, takže to je další způsob, jak vyjádřit naši vůli, mít eh, rovnoměrně rozdělenou moc mezi jednotlivými státy. Zajímavé je, že Polsko poprvé převezme vedení Eurocorps eh, v roce 2019. Rozpočet 12-13 milionů eur. Velmi skromný rozpočet. Představuje to žádná celá 5 rozpočtu na belgickou obranu. Žádná celá 5 Je to dostatek k tomu, abychom dobře pracovali, abychom se cvičili v poměrně dobrých podmínkách. Doufám, že tento rozpočet zůstane stabilní, i když je skromný. Za to máme téměř úplně vybavené prostory generálního štábu a dobře trénovaný generální štáb, takže je to efektivní struktura v tom nejčistším slova smyslu. Velmi stručně přejdu pár příkladů materiálu, který máme k dispozici, vybavení. Máme své vlastní kontejnery, máme systémy topení, generátory, máme vozidla. Takže jsme jediným generálním štábem ozbrojených složek, které jsou tedy připojeny k NATO, ale také k Evropské unii, které mají k dispozici toto vybavení. Je to jedinečný případ a tento materiál nepatří mně, patří těm rámcovým státům, takže patří francouzům, Němcům, Belgičanům, Lucemburčanům a Španělům. Sídlíme tedy ve Štrasburku na dvou místech v okolí polygonu, zatímco Evropský parlament sídlí na velmi hezkém místě ve Štrasburku, tak eh, my jsme na trochu horším místě, ale jsme s tím spokojeni a napravo vidíte Lize, tam máme svůj podpůrný batalion, tam je vlastně všechno to, co nám umožňuje fungovat. To je možná nejdůležitější slide. Když jsem převzal vedení Eurokorps, tak jsem konstatoval, že koncept je starý už deset let, to znamená, že už nefunguje. Já už jsem říkal, že už ta myšlenka těch ozbrojených sil, ozbrojených složek eh, nás eh, vede v omyl. Protože už nejde o to, že bychom vedli vysoce intenzivní vojenské operace se 60 tisíci muži. Jde o to, abychom měli polivalentní generální štáby, které budou fungovat modulárně, které budou schopny vést mise na různých úrovních ambicí. Buď tedy na vrcholku těch vysoce intenzivních vojenských misí, anebo se bude jednat o poradní mise, podpůrné mise a tak dále. Je to takový systém jako matrioška. Úplně ta nejmenší matrioška představuje nějakou podpůrnou misi a ta největší matrioška to je ta klasická mise, bojová mise o vysoké intenzitě s tisícovkami a tisícovkami mužů. Uvidíte, že jsou zde dvě krabičky, nebo tedy dva čtverce, tam máme NATO a to pokrývá ty nejhorší, nejtvrdší mise, zatímco tedy vlajka Evropské unie pokrývá ty mise, abych tak řekl smart, nebudu říkat soft, to zní špatně, ale prostě ty mise, které jsou více orientovány na globální přístup a takto podobně. Budoucnost. Když jsem v roce 2013 převzal vedení Eurocorp, tak jsme do roku 2020 neměli žádný plán. Od roku 2020 znovu budeme reakční silou NATO. Ale neměli jsme od roku 2013 do roku 2020 nic konkrétního. Takže já jsem přesvědčil šéfy obrany, aby Eurocorp postavili zase doprostřed mezi NATO a EU na půl cesty. A oni to akceptovali já se dívám na pana Danžána, já jsem v té době byl poradcem. Snažil jsem se přesvědčit šéfy obrany, aby se pustili do toho ambiciozního projektu. Měli jsme právě v druhém pololetí tohoto roku, nebo tedy budeme mít misi v Mali a jako generální štáb v roce 2016 v druhém pololetí budeme také pokrývat battle group eh, Evropské unie, to znamená, že zde budeme mít tedy evropskou misi a potom zase půjdeme cestou NATO. Eurokor bude považován za jediný polivalentní generální štáb ozbrojených složek, který je schopen zapojit se do misí jak NATO, tak Evropské unie. A na závěr pár slov, pár myšlenek. Myslím si, že s ohledem na kulturu Eurocorp, na politickou věrohodnost, musím připomenout, že těch pět hlavních států plus Polsko, šest, představuje více než 50 populace Evropské unie. Takže je zde skutečná politická věrohodnost a proto doufám, že v rámci operací, které by vedla Evropská unie, by se Eurocorp mohl stát generálním štábem, standardním generálním štábem, který by Evropská unie využívala k vedení misí. Ta modularita musí zůstat i nadále pravidlem, což znamená, že budeme schopni vést různé mise o různé úrovni ambicí před chvíli tady někdo říkal, že NATO není schopno všude zasahovat a já plně podporuji tuto myšlenku. Afrikom, což je americká struktura, která je zodpovědná za americké vojenské zájmy v Africe. Afrikom se tedy pokusil prosadit v Africe, ale nikde nebyl přijat a nyní sídlí ve Stuttgartu. Na to nikdy nechtělo zasahovat v Africe. To je oblast, která je podle mě zcela mimo jeho působnost. Odkud budou přicházet ty příští hrozby? Všichni se obracejí na východ, můžeme hovořit o Ukrajině. Ale já si přesto myslím, že my, Evropané, bychom měli na jedné straně tedy hledět na východ, společně s Polskem a s pobaltskými zeměmi, ale také bychom měli velmi kriticky hledět na to, co se děje na severu Afriky, v pasmu Sahel, protože je tam také situace, která by se mohla zhoršit i v oblasti velkých jezer. Já osobně si myslím, že tu je výzva, které by měla Evropa do budoucna čelit a na to do Afriky nepůjde. Takže závěr pro mě, Eurocorp, to je podle mě Podceňovaný potenciál je velmi málo znám. Generální štáb je velmi dobře vybaven, jak z hlediska personálu, tak z hlediska materiálu. Zůstává otázka politické vůle dát k dispozici jednotky. Když eh, spouštíme nějaké zahraniční operace, tak potřebujeme jednotky a to není v naší moci. Já vím, že je to třeba šokující pro některé země v Evropské unii, ale můžeme si představit, že pokud vliv NATO v Evropě klesne, tak si můžeme představit, že Eurocorp ve vzdálené budoucnosti využit jako operační generální štáb, který bude takto využívan permanentně. Takže závěr závěru. Use it or lose it. Děkuji. Ähm, Herr General, sehr herzlichen Dank. Pane generále, děkuji vám za strukturovaný přehled úkolů, funkcí a historie vaší instituce. Děkuji vám také za vaše otevřená slova. My si jich velmi ceníme. Já si myslím, že pro naši práci jsou otevřená slova velmi důležitá. Je to lepší než diplomatické formulace. A nyní tedy Michal Gáler za EPP jako koordinátor. Děkuji, pane generále Buxenschmitte, za vaše za vaši prezentaci, za vaše slova a především vám děkuji za to, že tady využíváte tuto platformu. Dovolím si v tuto chvíli formulovat několik poznámek, které nejsou odsouhlaseny všemi 28 členy EU, všemi členy NATO, ale já si myslím, že tedy e, je to přidaná hodnota takového, takové schůzky. Já si myslím, že vy jste nám právě tím vysvětlil, jaký potenciál Eurokorpsově skrývá a kde by ho bylo e, možno e, použít, pokud tady bude mít dostatečné kapacity. Hlavní sídlo máte ve Štrasburku, to znamená, že eh, byste se tedy mohli účastnit politických diskuzí, pokud tu bude eh, příslušná politická vůle. Důležité tedy je, aby Eurocorp mohl plnit i svoji klasickou eh, vojenskou funkci, aby pouze neseděl a ne, za, netrávil čas různými cvičeními. protože tu hlavní zkušenost můžete nazbírat při svém eh, nasazení skutečně v terénu. Já se ptám, jestli před eh, červnovým summitem by bylo potřeba formulovat nějaké požadavky týkající se právě Eurocorp. To by tedy byla moje otázka. Co bychom měli doporučit šéfům států a vlád s ohledem na Eurocorp? To je tedy konkrétní otázka na vás. A jinak mohu říci, že doufám, že v průběhu dalšího vývoje, dalšího rozvoje politické vůle budeme mít možnost aktivovat všechny možnosti, které máme díky nové smlouvě respektive ta Lisabonská smlouva, smlouva už není zas až tak nová, ale je to rámec, eh, v němž pracujeme. Pokud se podíváme na tu stálou strukturovanou spolupráci, pokud tento nástroj využijeme, tak by bylo dobré, kdyby tedy Eurocorp eh, byl eh, použitý tam, u těch, kdo ho chtějí. To znamená, že bychom mohli příslušné struktury použít. Já vám tedy velmi děkuji za to, že se díváte i do budoucna a že tedy inspirujete ty, kteří rozhodují. My jako Evropský parlament přímo nerozhodujeme, ale můžeme tedy rozvíjet diskuzi a následně těm eh, instancím, které rozhodují, předkládat určitá doporučení. Takže děkuji vám. Je to eh, dialog, eh, ale chci, aby všichni eh, se dočkali odpovědi, čili vždy budeme mít dvě otázky a potom budeme mít dva, dvě odpovědi. Pan Štětina je další, kdo požádal o slovo. Za slovo, pane předsedající. Vážený pane generále, poctil jste nás návštěvou a jsem rád, nemáte překlad. Už je překlad <clears throat> Jsem rád, že jste nám svou skvělou prezentací představil eh, jednotku. Já mám jednu konkrétní otázku. Nedávno prezident Ukrajiny Porošenko ve svém eh, projevu vyzval mezinárodní společenství k zaslání mírotvorných sil na Ukrajinu a mimo jiné se také zmiňoval o jednotkách Evropské unie. On dokonce použil e, sousloví policejní síly Evropské unie. Samozřejmě e, je to věc politického rozhodnutí, ale já se vás teď ptám nikoliv jako politika, ale jako vojáka, jako generála. Jestli byste mi nemohl říct, jestli vůbec existují na úrovni Evropské unie nějaké jednotky, které by tu roli mírotvorných sil na Ukrajině mohly vytvářet nebo spoluvytvářet. To je moje otázka. Děkuji. Pane generále, prosím. Ah, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět eh, na otázku pana Galera. V historii Eurocorp jsme orientováni na NATO pokud je o klasické mise, i když eh, pokud se podíváme na ten vějíř misí, které byly svěřeny Eurocorp od Kosova a prostřednictvím také dvou misí na, v Afganistánu, tak to je spíše mírotvorná mise, velmi intenzivní. Pokud jde o ten červnový summit, kdybych eh, mohl něco říci našim politickým představitelům, tak bych se jich zeptal, víte, co chcete? Je možné vůbec dosáhnout konsensu? Shodnout se na jednotném vnímání hlavních hrozeb a hlavních zájmů, mít nějakou konzistentnější představu na úrovni EU. Uvědomujete se všichni, že naše vlastní bezpečnost je bezpečnost druhého a naopak? Naši italští a španělští kolegové se dívají na jich eh, a snaží se dostat pod kontrolu ty toky migrantů, kteří přijíždějí z Afriky a nejen z Afriky. To je věc, která příliš neznepokojuje země na severu, ale jednoho dne ti imigranti, kteří přistáli na jihoevropských eh, plážích, se přes šengenský prostor dostanou do těch severských zemí. Takže ta otázka migrace to je jenom příklad, to není jen problém Lampeduzy, to je problém celé Evropy. A problém Ukrajiny to je také problém celé Evropy. V první vlně je to samozřejmě problém Polska a pobaltských zemí, ale pokud se podíváme na možné důsledky z hlediska ekonomiky a dodávek energie, tak eh, jednoho dne by za to mohla zaplatit jakákoliv evropská země. Myslím si, že dobrý způsob, jak získat politický konsensus, pokud jde o hrozby a životně důležité zájmy, je položit si otázku z hlediska strategické analýzy, jaké jsou životně důležité zájmy jednotlivých států, jaké jsou životně důležité zájmy Evropy a jak dosáhnout toho, aby ty životně důležité zájmy Evropy více méně pokrývaly životní zájmy jednotlivých zemí. Takže to je takový způsob, jak sbírat informace a jak i potom provést analýzu na evropské úrovni. A já bych doporučil našim politickým představitelům, aby dali přednost združení prostředků a aby ty naše síly byly opravdu mnohonárodnostní. Zajímavé, že Francie, Itálie, Řecko a další země na národní úrovni mají k dispozici generální štát, který taky nejsou schopny vybavit odpovídajícími jednotkami. Takže všechny operace do budoucna budou mnohonárodnostní, takže je třeba podporovat státy v tom, ať už je to na základě koalice ochotných, je třeba je pozbuzovat k tomu, aby dali dohromady prostředky. O to více, že některé země jsou specializovány na určité věci, takže v každé zemi Evropské unie si můžeme vzít něco dobrého, například Belgie. My jsme celosvětově uznáváni jako odborníci na odminovávání v moři, jiné země mají jiné, specifi- jiné speciality. Prostě každá země má svůj potenciál, své kapacity a jakmile se tyto kapacity dají dohromady v rámci jedné organizace, tak to je klíč k úspěchu. Takže je třeba dát dohromady prostředky a používat tedy více národností. Proč? Protože když ve velkém generálním štábu máte lidi z různých horizontů, tak to vám otevírá alternativní dveře k národním zdrojům, otevírá vám to také nové vojenské kultury a také vám to dává možnost lépe pochopit eh, situaci v jednotlivých zemích. Mnohonárodnostní charakter generálních štábů i jednotek, to je podle mě budoucnost Evropy. Třetí věc, eh, pokud jde o tu permanentní strukturu, tak eh, to není žádná posedlost z mé strany, jenom s ohledem na to, že podle mě je zde spousta generálních štábů ozbrojených sil a vzhledem k tomu, že rozpočty klesají, tak si myslím, že jedna z možností pro Eurokor do budoucna za 5, 10, 15 let, za předpokladu, že by NATO stáhlo část svého příspěvku k evropské obraně, tak bychom se my sami měli o sebe starat a já si myslím, že Eurokor by se mohl stát strukturou, která bude základem trvalého generálního štábu, který bude schopen analyzovat plány, studovat různé možnosti a tak dále a tak dále. A teď se dostanu k otázce pana Štětiny. Ukrajina, to je složitý problém. protože jsme mnoho let žili v rámci těch mírových misí, mírotvorných eh, misí, takže jsme všichni byli přesvědčeni o tom, že už nikdy nedojde k žádné konvenční hrozbě, hrozbě války. A proto některé země úplně upustily od eh, této své složky. Belgie Například už vůbec nemá k dispozici prostředky, které by umožnily vést vojenské operace o vysoké intenzitě. To znamená, že jsme se trochu předčasně uzavřeli do paradigmatu konfliktu o střední a nízké intenzitě, kdy se budeme zaměřovat na zachování míru a obnovu míru. A teď znovu jsme konfrontováni se stavem, kdy se může stát cokoliv, Rusko už ukázalo, že je schopno všeho a je to velké riziko pro celý západní svět. Já jsem voják a jako takový jsem jen služebníkem vojenského nástroje, který je k dispozici politickému světu. Válka to je jen politika vedená jinými prostředky. Voják sám o sobě nemá žádný význam, je prostě použit jako nástroj politiky v poslední instanci. Vojáci musí plnit svou roli a musí nést rizika. Já si myslím, že je možné představit si jakékoliv zapojení do této krize. Já jen doufám, že se vyřeší na zeleném koberci, diplomatickou cestou bez prolévání krve a že nebudeme nuceni třeba řešit invazi pobaltských států kinetickými prostředky. Tak takovou to naději bych zde rád vyjádřil. Pokud o policejní síly, tak já vám upřímně přiznávám, že to není v mé kompetenci, ale v této situaci je třeba nejdřív prosadit mír a potom je třeba rekonstruovat celou řadu věcí. Stát, instituce, důvěru lidu v instituce, a v politiky. Je třeba vytvořit prostředky, aby lidé mohli důstojně žít, takže je zde fáze potenciální krize a potom nastává fáze obnovy míru a rekonstrukce země. Takže všechny scénáře si můžeme představit, všechny scénáře jsou možné. Já, jak jsem už říkal, doufám, že se ten ukrajinský problém bude řešit ne na bitevním poli, ale za jednacím stolem. Děkuji. Máme tu seznam dalších řečníků. Nejprve pan Kán a následně další. A já vás tedy všechny prosím, abyste byli co možná nejstručnější, protože chceme, eh, aby pan generál mohl ještě odpovědě, tak aby to e, tedy byl skutečný dialog. Nejprve pan Kán. Uh, děkuji. E, budu velmi stručný, protože máme málo času. E, děkuji panu generálovi za skvělou prezentaci. Uh, s velkým zájmem jsem si vyslechl to, co jste řekl o vztahu mezi měkkou a tvrdou mocí. Skutečná otázka zní, co se eh, tedy v tom světě Ehm, který se mění stále rychleji, co vlastně ta eh, tvrdá moc znamená, protože máme tu tedy velké rozpočtové tlaky a proto se vás ptám, jak tedy vidíte vztah mezi rozpočtem měkkou silou a tou tvrdou silou. Děkuji. Děkuji, děkuji a nyní pan Stojevský. Pani předsedající, paní generále. Pane předsedo, pane generále, i já mám velmi krátkou otázku. Za prvé, jaká je rozpočtová prognoza do roku 2020 pro Eurokorps, jaké jsou plány, pokud je o finanční situaci. Druhá otázka. Vůbec se v současné chvíli hovoří o možnosti poradní a výcvikové mise na Ukrajině. A třetí otázka. Zda vy, jako voják, se nějakým způsobem podílíte na tvorbě evropského satelitního systému. Vím, že evropský satelitní systém Galileo, který je v současné době rozvíjen, i ten příští, Kopernikus, je jediným civilním a ne vojenským systémem vedle tedy eh, amerického, ruského a čínského. Pro mě velmi důležité, aby se vojáci také podíleli na tvorbě zadávacích podmínek pro tento systém a také později na fungování tohoto systému. A mám taky takový návrh na sekretariát výboru pro pana Gálera i další, aby naplánovali v rámci výboru sede také diskusy na toto téma. Děkuji. Dankeschön, ähm, Herr Naht. Děkuji a nyní pan Naht. Děkuji, pane generále. Rád bych reagoval na ty věci, které jste řekl, ale máte plnou pravdu. Řekl jste, že máme velmi závažný strategický problém v Sahelu, který jde na rámec vojenského konfliktu. Je to sociální konflikt. Kdokoliv z nás Saharu ví, věděl už před deseti lety, že to tam vybuchne. Ale problém já vidím především v tom, že tam máme neadekvátní reakci. Jediná reakce, kterou přinášíme do Sahelu, tak ji přináší Francie se svými operacemi Serval a Balkan. A potom, i když to není Sahel, ale souvisí to s tím, tak Boko Haram, tam máme francouzskou armádu a čadskou armádu. Já jsem byl v Mali na pozorovací misi, pozoroval jsem tu evropskou výcvikovou misi o Vánocích a můžu vám říci, že jak je, jakákoliv podobnost operativní misi je zcela náhodná. Po roce výcviku v Mali jsme nebyli schopni vytvořit ani jednu operativní jednotku. A teď nehovořím o brigádě nebo bitevní jednotce. A důkazem je, že když se malijské jednotky setkají v boji, tak eh, vůbec nic nezvládnou a jsou rozprášeny ve všech těch střetech. Ten výcvik je neadekvátní, s neadekvátním materiálem. Někdy dokonce i bez materiálu. Prostě se jim nedávají k dispozici žádné zbraje, zbraně. Já jsem byl překvapen, když jsem viděl, že německý vojenský kontingent eh, trénoval ty malíské jednotky v někde v řekách a přitom oni mají operovat v poušti. Tam v Sahelu žádné řeky nejsou, takže jak je možné, že to největší strategické riziko, kterému Evropa čelí, je předmětem takové zcela neadekvátní reakce. Tam jsme za jeden rok nevytvořili ani jednu bojeschopnou jednotku. Taková je realita. A to všechno ostatní, to je upřímně utopie. Nyní paní Cebalos, následně paní Gomes. Eh, eh, Nejprve bych chtěla říci, že nerozumím tomu eh, propojení mezi Lampedusou a zeměmi na severu Evropy. Já jsem ze Švédska. Uh, Eh, a přitom eh, jsme zemí, která vůbec přijímá vůbec největší počet eh, uprchlíků v Evropě. My si uvědomujeme velice dobře, co se děje na jižním kraji Evropy. Možná, že jsem tomu nerozuměla dobře, ale to propojení tady je. Já bych se chtěla zeptat něco jiného. Vy jste položil tu otázku, jestli to můžeme využít, nebo jestli to máme zrušit. Uh, jakým způsobem by Eurocore mohl být využít vám lépe, eh, například v rámci těch eh, mírových operací eh, OSN, například na, pro podporu nejrůznějších afrických zemí. Je vůbec taková potřeba? Existuje taková potřeba? A byli byste něčeho takového schopni, pan Gomeš? Pan Gomeš? Eh, já eh, bych eh, chtěla se zeptat také na to, co zde již zaznělo, a sice na tu hard power, neboli tu tvrdou sílu. Myslíte si, že ta současná situace ve světě, když se podíváme na to, co se děje například na Ukrajině, myslíte si, že to změnilo vnímání toho, jakým způsobem by mohla být použita nukleární síla? protože to pochopitelně souvisí i s rozpočty některé Eh, eh, státy eh, do toho věnují peníze, ale přitom někteří jiní si myslí, že to je vlastně kontraproduktivní používat nukleární sílu a hovořit o ní. Co se týče těch mírových otázek, jako jsou například využití výroku a tak dále. Vzhledem k tomu, že Ukrajina v současné době o to žádá, tak možná, že by to musely být takové robustnější mírové síly, Eh, myslíte si, že by mohly být využity vaše eh, eh, kapacity spíš, než aby byly zavrženy? Děku... Pane generále, u politiku v podstatě to bývá tak, nedáváme vám žádné prostředky, ale přesto od vás očekáváme, že na všechno odpovíte. Já možná odpovím v jiném pořadí. A vezmu to podle rostoucí složitosti otázek. Nejdříve tedy polské otázky. Rozpočtové výhledy pro Eurocorp jsou optimistické. Rozpočet, který je k dispozici Eurocorp v současné době, je dostačující a není žádný signál, že tento rozpočet by měl být zmenšen, snížen. Polsko by mělo také vynaložit velké úsilí protože se velmi brzy začlení do Eurocorp s více než 100 lidmi a navíc také posílí svou pozici u toho mnohonárodnostního štábu ve Štětině. Pokud jde o Eurocorp, tak nemáme žádné informace o tom, že by zde mělo dojít ke snížení rozpočtu. Zatím vůbec nehovoříme o výcvikové mise na Ukrajině, to vše je součástí velmi složitého procesu. Nejdříve by bylo třeba určit, jak by mezinárodní společenství, na to Evropská unie vůbec mohly zasáhnout. Je to velmi složitý proces, který ještě není zralý a myslím si, že v tomto kontextu prezident Putin, jako vždy, má před námi náskok, takže zatím výcvik vůbec není na pořadu dne. Pokud jde o satelitní systém, tak já vám musím přiznat, že je to příliš technické téma. Já nejsem kompetentní k tomu, abych odpověděl. My máme samozřejmě satelity, satelitní kapacitu, kterou eh, zatím využíváme a nechceme ji rozšiřovat. Eh, zatím to, co máme, nám stačí. Otázka pana Narta. Já se znovu vrátím ke své zkušenosti z Demokratické republiky Kongo, abych eh, navázal tou otázkou mise v Mali. Nevím, proč si vždycky představujete, že obnovit eh, zkrachovalý stát trvá 6 měsíců. To trvá 20 let. To trvá jednu či dvě generace obnovit eh, zkrachovalý stát, to trvá jednu či dvě generace. Nemůžeme doufat, že mise, která trvá 6 měsíců, rok, 18 měsíců, rychle přinese nějaké přesvědčivé výsledky. Velmi brzy vás budu informovat o situaci v Mali, protože Eurocorp tam bude v druhém pololetí roku 2015 a jsem si jist, že německý generál, který povede tuto misi, který je velmi pragmatický, určitě udělá vše proto, aby ten výcvik odpovídal skutečným potřebám. Vy jste se zmiňoval o tom výcviku, kdy se malíští vojáci učili překračovat vodní toky. No jistě, to je záležitost, která může vyvolávat určité pochybnosti. Nicméně je důležité, aby především tedy ty malíské jednotky byly dobře vybaveny a dobře vedeny a aby tento výcvik probíhal trvale, dlouhodobě. Je zbytečné vzdělávat vojáky kdekoliv ve světě, poskytnout jim určitou úroveň výcviku a potom říci konec, jdeme pryč, my jsme tady skončili. Je třeba, aby jim člověk poskytoval podporu dlouhodobě, to znamená 5, 10, 15, 20 let. Druhý zajímavý aspekt, podle mého názoru důležitý pro to, abychom zajistili úspěch výcvikové mise, zajistit, že těmto vojákům se bude platit. Já nevím, jaká je situace v Mali, ale znovu, v belgickém, tedy v bývalém belgickém Kongu, to se mi tedy nepovedlo, v tom bývalém belgickém Kongu, jim, těm vojákům, platil hierarchický řetězec. Nejdříve tedy dostali provinční velitelé něco, pak to měli někam zase poslat. Vypadá to jako, jako sklenička na šampaňské, nahoře je plná a dole je jenom pár kapek. Měli jsme i misi, která pracovala na procesu harmonizace toho platebního řetězce, aby tedy hierarchie vedení byla odlišná od té platební hierarchie, aby se zajistilo, že i těm řadovým vojákům se vůbec něco dostane. V Africe to vypadá tak, že rodina rodina je nejdůležitější pro vojáka. A pokud eh, nedokáže zabezpečit rodinu, tak eh, je voják špatným vojákem. A často v afrických zemích máme dobré vojáky, silné, odvážné, vlastenecké, ale, jak říkám, trvá to, vyžaduje to čas a chce to peníze. Otázka paní Sebalos. Lampedusa. Každý se na tu otázku dívá ze svého pohledu. Má prognoza, a doufám, že se mýlím, je, že migrační toky z určitých zemí u středozemního moře se jednoho dne zcela vymknou kontrole. Je to má prognoza, mohu se mýlit, já doufám, že se mýlím. Podle mě se to vymkne kontrole a tisícovky tisícovky migrantů budou směřovat k nám na naše břehy. V Kale je jich teď tři tisíce. Schengenský prostor je otevřený prostor, každý se tam pohybuje jak chce, nebo téměř, a tyto migrační toky zasáhnou všechny evropské země. Nemůžeme samozřejmě dělat karikatury migrantů a říkat, že všichni jsou špatní, to vůbec ne. Tam jsou i lidé, kteří přinášejí skutečnou přidanou hodnotu evropským zemím, ale jsou tam i lidé, kteří sem přinášejí všechny své naděje a svou bídu. Takže bychom potřebovali evropskou migrační politiku a ne národní migrační politiku. Příklad neúspěchu společné politiky je práce s migranty mezi Kale a Velkou Británií. To je zcela odstrašující příklad. Pokud jde o to Eurocore Use it or Lose it, já nemám pocit, že je to nástroj, který by používali OSN. To by podle mě bylo, byl, bylo bohaté řešení. Myslím si, že Eurocorp může být využit Evropskou unii nejen pro mise o nízké intenzitě, ale i pro mise o vysoké intenzitě, jako například mise Artemis v, roku, v roce 2003. Pokud budeme mít politický mandát a jednotky, tak budeme schopni jako první vstoupit do oblasti, kde se situace zhoršuje a stabilizovat ji, než vybuchne problém sahelského pásma Libie, problém Středoafrické republiky. Tam jsme vždycky měli spoždění. Já si myslím, že je třeba řešit příčiny, ne dopady. Dopady to je Lampedusa, příčiny to je bída v zemích Sahelu, náboženský extremismus a tak dále. To je skutečný problém a tam musíme působit, musíme vykořenit ten problém u zdroje. A teď se vracím k otázce dalšího řečníka ohledně hard power a soft power. V některých situacích nemáme na výběr. Je třeba začít zasahovat tou tvrdou silou, puškami a děli. Je mi líto. To, co udělala Francie v některých afrických zemích, aby obnovila pořádek, to byly válečné operace. To si nesmíme zastírat. Válečné operace, protože to prostě jinak nešlo. Navíc v kontextu, kde jednání nebylo možné, protože tam nebyli žádní vyjednavači, nebyl nikdo, kdo by byl vaším partnerem. Politické řešení pro Daesh prostě nefunguje, tam nemáte nikoho, kdo by vám odpovídal, tam není možná diplomacie. Oni rozumí jenom jedinému, jedinému jazyku a to je kulka do hlavy. Taková je současná situace, takže to je hard power a soft power jsou sporu v pořádku, ale ne v případě, kde je třeba využít tvrdé prostředky. Současný kontext vypadá tak, že diplomacie často nemůže být použita jako první nástroj. Bohužel, protože zde nemáme partnera. A musíme někdy zasáhnout brutálně, tím, že pošleme vojáky do terénu se zbraněmi. A ti samozřejmě způsobí škody. Ještě tady byla nějaká otázka, na kterou jsem nezodpověděl paní Gomeš. Abych se vrátil k Ukrajině. Já nejsem kompetentní v jaderných otázkách. To je příliš složitá otázka, já se do toho nechci pouštět. To, co se změnilo ve vnímání západních zemí vůči Ukrajině, a já jsem se toho před chvílí dotknul, je, že teď už se nejedná o ten režim, kde bychom měli dobré a špatné na jedné straně dobré, na druhé straně špatné. A nemůžeme už řešit otázky zásadní bezpečnosti mírovými misemi. Toto ukrajinské uvědomění v uvozovkách mezi západními mocnostmi je důležité, protože naši politici si uvědomují, že pokud budeme takto pokračovat, jednoho dne se dostaneme do situace, která bude sila neudržitelná a budeme se muset obrátit na NATO. Znovu, já si myslím, že je důležité, aby Evropa měla alespoň minimální strategickou nezávislost a byla schopna vyřešit eh, své bezpečnostní otázky. Já si myslím, že to je opravdu mezník ve vnímání západních národů toho, co je možno udělat na Ukrajině. Děkuji. Prakticky takřka přesně jsme vyčerpali náš čas. Já bych si dovolil eh, poděkovat ještě jednou panu generálovi a zejména bych chtěl poděkovat za to, že nám, politikům, přinesl eh, onen realistický pohled vojáka. Někdy nám to nezaškodí, když se na to podíváme z jiné strany, například ze strany eh, ozbrojených složek Evropské unie. Já vám všem děkuji za účast, končím toto zasedání a po příští schůzi našeho subvýboru máme 16. března v Bruselu. Díky, shledanou. Děkuji. Obecně, no,